Přichází pan předseda. Prosím pěkně, posaďte se. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Před hlasováním pohlásil kolega Deva o slovo Děkuji, pane předsedo. First in raising this point of order, Já mám technickou připomínku. Chtěl bych opět pogratulovat k vítězství vám minulý měsíc po kampani, během které jsem vás začal skutečně hodně respektovat. Kvůli tomuto respektu přicházím s následující eh, technickou připomínkou. Když jsem kandidoval na předsedu Snažil jsem se bránit ehm, článek 23 jednacího řádu. Eh, šlo o to zajistit, že náš předseda vždy bude nestraný. V tomto článku se stanoví, že předseda může hovořit v diskuzi jenom ve chvíli, kdy ehm, chce něco schrnout nebo zjednat pořádek. Ehm, pokud chce hovořit v rozpravě, měl by tak učinit až na konci rozpravy. Eh, já nesouhlasím eh, s některými body, které zmínil včera pan Farář. Eh, já nicméně doufám, že vy v budoucnosti budete předsedou nás všech, každého poslance bez ohledu na jeho národnost či politickou příslušnost. Děkuji mnohokrát, takže nyní začneme s hlasováním. Začínáme hlasovat o první zprávě pana Záriuse Volského. Je to jenom jedno hlasování. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Dostáváme ke zprávě pana Vocna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato zpráva paní Regner. Tady je vyžadována kvalifikovaná většina. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dostáváme se ke zprávě pana Ernhausera. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Prosím pěkně, pane Spirony. Presidente, io volevo chiedere una verifica elettronica. Pane předsedo, já bych byl rád, abychom to elektronicky zkontrolovali, myslím tu zprávu Regner. Eh, s ohledem na to, že se vyžaduje kvalifikovaná většina. Pane kolego, za prvé jsem ukončil hlasování a za druhé si můžete být jist, že se hlásilo pro daleko více lidí než kvalifikovaná většina. To jsem o to dobře viděl. Zpráva Ernhauser, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se. Přijato. Dostávám se ke zprávě pana Léného pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní se hlasovám eh, k návrhu eh, seznamu eh, údajů o výživné hodnotě nebo o vyživovaných tvrzeních. K tomu se přihlásila paní Zomerová. Děkuji mnohokrát. Dovolte mi, abych krátce vysvětlila, že tady došlo k určitému zmatení v hlasování. Je třeba, abychom hlasovali pro, chce, jsme-li proti jsme-li proti mílení, zklamání spotřebitele. Čili v tom případě bychom se měli řídit podle doporučení výboru Envy a výbor Envy doporučuje proti klamání spotřebitele na základě reklamy na obalech potravin by měl hlasovat pro. To prosím pěkně jenom jako vysvětlení, eh, protože, velice, mm, protože tady kolovaly velice matoucí lobbystické informace. Takže kdo je proti, <laughs> hlasuje ano. Od, zahajuji hlasování. Plus, plus, plus. plus, plus, plus. plus, please, vote plus. Plus. Ich schließe die Abstimmung. Ukončuji hlasování. Usnesení bylo přijato 393 hlasy, což je kvalifikovaná většina. A nyní se dostávám, dámy a pánové, prosím vás o okamžik pozornosti. Teď budeme hlasovat o důležité záležitosti, snad vás to bude zajímat. A sice budeme hlasovat o závěrech neformální zasedání Evropské rady ze 30. ledna. K hlasování stojí celý text, nejprve usnesení frakce GUE. Kde souhlasí s tímto usnesením? Prosím, hlašte se, kdo je proti. Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení frakcí EPP, socialistů, demokratů, ALDE a zelených a e, e, svobodné Evropské aliance. Kdo hlasuje pro, prosím, hlasujte teď. Zahajuji hlasování, máme jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. E, 443 hlasů pro, usnesení přijato. Jinak? Děkuji. A nyní se dostáváme k usnesení o Iránu a jeho jaderném programu. Jedná se o usnesení pěti frakcí podle odstavce 1, podle odstavce 3 pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme zkontrolovat. Ukončili hlasování. Bylo to zamítnuto. No teď se musím tedy omluvit, ono to vypadalo odsud jinak. Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Návrh byl přijat. A nyní se dostáváme k pozměňovacím návodu číslo 4. I tady je jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Tak si pospěšte. Ukončuji hlasování. Antrag ist angenommen. Pozměňovací návrh byl přijat. A teď budeme hlasovat o originálním textu, původním textu paragrafu 6, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. U druhé části původního textu máme ústní pozměňovací návrh, který chce přednést pan Preda. Pane Predo, máte slovo. Mulțumesc mult, domnule președinte. În a doua parte a paragrafului 6 am vrea să înlocuim Ve druhé části řádku 6 chceme nahradit slovo only slovem mainly. Už jsem to řekl včera. Potřebujeme mít pevnou pozici Evropské unie vůči Iránu. EPP nechce sankce jen tak. Rozhodnutí používat sankce není snadné ale máme mnoho důvodů, abychom se činili obavy a proto je nutno, abychom to tady změnili. Dobře, takže budeme hlasovat s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Dobře, tak eh, zahajuji hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Stiskněte svá tlačítka, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ano, ukončuji hlasování. Návrh byl přijat. Nyní pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Das muss ich überprüfen lassen. To musím nechat překontrolovat, takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat číslo 6, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Ja. Herr Karas wird an der Abstimmung Pán eh, Karas nemůže hlasovat, prosím technika, aby mu pomohl. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. Docházíme k závěrečnému hlasování o tomto textu. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Ostatní uh, usnesení jednotlivých frakcí na základě tohoto rozhodnutí odpadají a tím pádem se dostáváme k hlasování o zprávě FISAS Axieli o evropském rozměru v oblasti sportu. Musím vám oznámit, že prakticky ke všem pozměňovacím návrhům máme jmenovitá hlasování. Ano, eh, dimenze sportu. Takže musíte mačkat svá tlačítka. Originální text, eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Odstavec 7, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Ukončené hlasování. Přijato. Paragraf 10. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Paragraf 22. Ukončuji hlasování. Angenommen. Ich muss jetzt... Přijato. Teď se musím zeptat. Nemohli bychom hlasovat blok ve všech těch pozměňovacích návrzích ostatních? Äh, Právě se dovídám, že k číslu 29 a 100, k číslu 29, 96 a 100 tady byly oddělená přání. Čili Budeme mít teď čísla 29, 76 a 100. Budeme odděleně hlasovat a o všem ostatním odhlasujeme v bloku, ano. Takže 29. Odstavec 29. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 76. Tady mám první část. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování o druhé části. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď se dostáváme k odstavci 100, jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o všech jednotlivých číslech, která nechci jednotlivě vyvolávat. Prosím pěkně. Prosím. Uh, Děkuji mnohokrát. Já bych ráda, abychom jmenovitě hlasovali pro všechny ostatní pozměňovací návrhy, budete-li tak hodný. Äh, Když si to tak přejete, tak to učiníme. Über die Abstimmung der Reihenfolge der Abst über die Vorgehensweise bei der Reihenfolge der o postupu při pořadí hlasování rozhoduje podle jednacího řádu prezident. A já jsem rozhodl, že budeme hlasovat v bloku. Prosím pěkně o to, abyste souhlasili s tím, že budeme hlasovat v bloku ostatní odstavce. Zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Přijato. A nyní nechávám hlasovat o celkovém textu. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato, děkuji. Wir kommen nun se dostáváme ke zprávě Itirgoase Angula. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 2 a 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Dostávám se eh, k originálnímu textu první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. K druhé části jmenovité hlasování zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. Máte bod k jednacímu řádu, prosím pěkně. Uh, thank you, president. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Zde v parlamentu když se požaduje jmenovité hlasování všemi frakcemi, všemi stranami, tak se to obvykle respektuje. Eh, vím, že jste nový předseda tohoto parlamentu, ale jako takový nemáte vůbec žádné právo rozhodnout o tom hlasovat unblock. To je naprosto nepřijatelné. Je možné, pane předsedo, že vy tam sedíte s hlasovacím seznamem EPP nebo SAD, ale zde v parlamentu jsou i jiné frakce, které možná chtějí hlasovat poněkud jinačeji. A proto bych ráda řekla, na závěr to, že pokud já mám hlasovací seznam své frakce a my jsme v, v rámci normálního postupu zcela korektně a v daném čase požadovali jmenovitá hlasování, oddělená jmenovitá hlasování a když nesouhlasíme, že mají být unblock, tak jako u jiných kolegů v jiných skupinách, ten proces má být takový, jaký jsme požádali a myslím, že jste udělal chybu. Doufám, že Evropský parlament bude pracovat do budoucna demokraticky ano, děkuji. Nekřičte na mě, pane předsedo, buďte tak laskav. Pochopil jsem to, děkuji mnohokrát. Bylo to jim, bylo požadováno jmenovité hlasování, o které, které jsme provedli. Provedli jsme jmenovité hlasování a převážná většina sněmovny si přála hlasování unblock. Toto hlasování jsem umožnil a teď budeme pokračovat hlasovat o zprávě Itigora se Angulo. Jsme odstavce 5, odstavec 1. Proti, pro, proti, zdržel se. Přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji jmenovité hlasování. Kdo je pro, proti, ukončuji hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme k odstavci 15, originální text, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Schließe die Abstimmung. Končí hlasování. Angenommen. Přijato. Kommen wir zu paragraf 16. Dostáváme se k 16. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zahajuji hlasování, protože tady existuje prozba to zkontrolovat. Schließe Abstimmung. Končím hlasování. Angenom. Přijato. Odstavec 18, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 23, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Jmenovitě druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Angenommen. Přijato. Nyní odstavec 33, původní text. I zde odděleně, ale nejmenovitě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 34, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část je jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. E. Nyní e, úvodní ustanovení E, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení AX první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část je jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní eh, hlasování o celém textu, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Prosím, eh, pan Atkins. Uh, eh, vážený pane předsedo, eh, dovolte mi, abych se vás zeptal na radu, pokud jde o Eh, tady jednání. Jednak vám gratuluji, že jste začal včas a že se snažíte pracovat rychle. Jsem velice rád, že jste si vyslechl tyto poznámky. Ale jak mám vysvětlit administrativě a svým voličům to, když mi řeknou, vy jste měli několik jmenovitých hlasování, kde jsem já chtěl třeba hlasovat pro jednu nebo dvě a proti zbytku. A tyto byly hlasovány en blok a já jsem tím pádem nemohl hlasovat pro nebo proti jednotlivým položkám podle potřeby. Jak to svým voličům mám vysvětlit? A jak to mám vysvětlit administrativě, když jim budu potom muset vysvětlovat, že jsem vlastně chtěl hlasovat pro nebo proti a nebo se zdržet? Okay. Herr Atkins, Pane Atkinsi, když dojde na jmenovitá hlasování a na žádosti o ně, tak předseda parlamentu musí eh, tato hlasování jednotlivě řešit. To je odstavec 161 eh, odstavec 5 jednacího řádu. Nemusí a může se pléna zeptat, předseda parlamentu tedy, zda doplňující návrhy odhlasovat en blok. A to jsem jednoznačně udělal. Já jsem se zeptal, to je odstavec 161 část 6. Já vám to klidně přečtu, poslouchejte. Předseda může ostatní pozměňovací návrhy e, předat k hlasování unblock. V tomto případě e, se uplatňuje odstavec 5 a já jsem se pléna zeptal a tím pádem jsem jednal podle jednacího řádu. Pokud jste vy na názoru, že takovéto pozměňovací návrhy měly být hlasovány eh, jednotlivě a ne unblock. Řekněte mi to na konferenci předsedu, abychom se do budoucna mohli této situaci vyhnout a hlasovali jsme jednotlivě o jednotlivých návrzích. Já jsem měl dojem, že všichni chcete pracovat efektivně, pokud to tak není, tak to uděláme jinak. Děkuji. No a tím se dostáváme ke zprávě Bastos. Eh, odstavec 8, kdo je pro?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 Herr Tavares, es wird ein Techniker zu Ihnen Ano, pane Tavareši, už je technik na cestě. Dobrá, závěrečné hlasování je jmenovité. Pro zprávu Bastos zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Eh, gratuluji panu, pa, paní, pa, eh, Paní Bastos, prosím, ano. Um, in this next vote... Při dalším hlasování nás čeká celá řada hlasování. A vzhledem uh, k tomu, že zvedání ruky nebo mačkání knoflíku je náročné, můžeme hlasovat en blok? Dobrá, teď tady zpráva Nikolaj. Eh, odstavec 4, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Přijato druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní odstavec 4, eh, první část, eh, první díl, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Eh, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní odstavec 4, druhá odrážka. E, Nyní tedy čtyřka, třetí odrážka. Pardon, čtyřka, druhá odrážka, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní čtyřka, třetí odrážka, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Nyní 17, eh, čtvrtá odrážka, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Odstavec 19, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Druhá část, eh, stále odstavec 19, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 23, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Nyní odstavec 30, původní text, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. A nyní se bude hlasovat o celkovém textu, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Nyní zpráva Noiser. Odstavec 11. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, pardon, druhá část teď. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 21. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 20. A ještě jednou 21. druhá část elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 26, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola elektronicky. Zahajuji hlasování 26. Druhá část. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 35. Kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec 37. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní se hlasuje o celkovém textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Glückwunsch. Gratulujeme. A nyní se dostáváme ke zprávě Schmidt, výroční zpráva o daních. Eh, dvojka, první část, kde pro, proti. A teď to bylo trochu jako anarchie. Takže kde pro, první část? Kde proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní odstavec 8, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to, prosím, zahajuji hlasování o odstavci 8. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní odstavec 9, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 9, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 11, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 50, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o celém textu. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme ke zprávě Šváb, politika hospodářské soutěže EU. Máme zde společný návrh um, usnesení EPPSAD, ALDE, ECR a Zelení. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Děkuji, tímto končím hlasování. Vielen Dank. Waren wir auf der sicheren Seite?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 Monaten. Ruben? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για την Děkuji. Eh, poprosím kolegy o pozornost. Mám několik oznámení. Nejprve eh, Nejprve, řecké úřady mi sdělili, že pan Michail Tremopoulos bude nahrazen panem Nikosem Krysogelosem a to od 2. února 2012. Takže srdečně vítáme nového pana kolegu. Podle článku 3 oddílu 2 jednacího řádu parlamentu je to tak, že dokud eh, nebu, neproběhne řádný administrativní proces, neproběhne tato výměna křesla a eh, po ukončení tohoto procesu, který zahrnuje i podpis příslušného prohlášení, Eh, bude teprve moci zahájit svůj úřad tak, aby nedošlo k žádným konfliktům, pokud jde o vykonávání své činnosti. Ještě jednou srdečně vítáme tohoto nového kolegu. A další věc, prosím. Od frakcí EPP, SAD, Zelených, ALDE, ECR, GUE a EFD jsem obdržela eh, následující návrhy jmenování do výboru a delegací INTA, Mezinárodní obchod, paní Maria I, Badia Ikučet, místo Emilia Menendez de Valle. Eh, rozpočtový výbor Richard Ashworth, místo Lajose Bokrose. Výbor Envy, eh, výbor pro životní prostředí, bezpečnost potravin, Lajos Bokros, místo Julie Girling. Výbor TRAN, eh, výbor pro dopravu a turismus, Philip Bradburn, místo Richarda Čarneckého. Výbor Regi, eh, regionální rozvoj, eh, Richard Čarnecký, místo Filipa Bradburna. A ještě omluvte dodatek u výboru Regi. Tam e, máme i toho pana nového kolegu e, Niklose Krysogelose. Nyní Agri zemědělství. Eh, Julie Gehling místo Richarda Ashwortha. Výbor Kult pro kulturu a vzdělávání Emilio Mendendez de Vadě místo paní Marie Badie i Kučet. Nyní delegace DEEA eh, pro vztahy se Švýcarskem, Norskem eh, a smíšený parlamentní výbor EU Island a pro Evropský hospodářský prostor. Pan David Campbell Bannerman místo eh, Said Kamala. Delegace pro vztahy s právní radou Palestíny eh, Sal- Salvatore Tartarella místo Potito Salato. Delegace, delegace pro vztahy s Iránem Potito Salato místo Salvadora Tartarelli. Delegace pro vztahy s, se Střední Amerikou eh, paní Ines Kristina Zuber. Delegace pro smíšený parlamentní výbor EU Mexiko Tadeusz Čimaňský již není plnohodnotným členem. Delegace pro eh, parlamentní spolupráci EU Arménie, EU Azerbajdžán a EU Gruzie. Pan Jorgos Papastamkos místo Ioannis Atsukalase. Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem pan Jonas Acukalas místo pana Papastamkose. Delegace eh, parlamentního schromáždění EU, e Latinská Amerika, eh, promiňte, pro AKP EU pan Kurský místo pana Rossiho. A nyní delegace Euro eh, Latinská Amerika, tady už Čimaňsky, již není plnohodnotným členem. Επίσης, έχω λάβει από το Συμβούλιο τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Další informace. Od eh, Rady jsem obdržela stanovisko k prvnímu čtení a vysvětlení. Kromě toho také stanovisko komise. Eh, ten titulek bude uveden eh, v zápisu. Máme teď tříměsíční lhůtu kterou má Evropský parlament k tomu, aby eh, k tomuto zaujal určité stanovisko. To za, tato lhuta začne běžet zítra 3.2.2012. Stanovisko Rady k nařízení Rady a parlamentu k pozměnění nařízení 1290 lomeno 2005 a 1234 lomeno 2007 eh, ve vztahu k potravinám pro eh, lidi zasažené chudobou v Evropské unii. Tak, eh, vážení kolegové a kolegyně, nyní přicházíme k vysvětlení hlasování. Nejprve dostane slovo pan Ashley Fox. O Fox Ashley, Pane Foxy, je pan Fox přítomen? Aha,